druhé sdělení paní Jane Collins ve spojení se soudním řízením eh, v Anglii požádal o ochranu své imunity podle jednacího řádu. Eh,